Vážení kolegové, můžeme zahájit. Dalším bodem na pořadu jednání to je bod číslo 12. Chci říci, že doporučení koordinátorů byla rozeslána elektronicky a pokud nebudou žádné námitky, tak je budeme považovat za schválená. A nyní tedy přejdeme k bodu 13 na programu, to je eh, výsledek posouzení kumulativních nákladů v oblasti chemického průmyslu v rámci RIFIT. A k tomuto bodu bych tedy vyzval zástupce komise, pana Petinelliho, aby si vzal slovo a vysvětlil výsledek této, eh, tohoto posouzení a prosím, můžete rovnou začít mluvit. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji eh, vážení poslanci, vážené poslankyně za to, že jste mě pozvali na schůzi výboru Envy. Jsem rád, že vás mohu seznámit s rámcem a předběžnými výsledky našeho posouzení kumulativních nákladů v oblasti chemického průmyslu. Závěrečná verze eh, studie probíhá validací a až tato bude u konce, bude zveřejněna na našich internetových stránkách. Při této příležitosti chci eh, říci, že se jedná o studii objednané komisí, ale zpracovalý poskytovatel služby na základě zavedené metodiky. Jako u každé studie výsledky jsou důležitým vkladem do naší práce, ale neznamenají pro komisi žádný závazek. Je to prostě jenom studie od poskytovatele služby. Eh, je třeba si říci, že chemické chemikálie musí být využívány řádně eh, ohleduplně k životnímu prostředí. A eh, právní předpisy o chemikáliích jsou potřebné a prospěšné, jak se ukázalo. Jako u každých právních předpisů i u chemikálií je třeba zohledňovat také konkurenceschopnost evropského průmyslu a jeho ekonomickou udržitelnost. A zatímto cílem jsme pověřili výzkumný orgán, aby vyskoumal celkové regulační náklady, eh, které nese evropský chemický průmysl. Kumulativní náklady a jejich posouzení to není celkové hodnocení, zaměřuje se na náklady, nikoli na další důsledky či přínosy právní úpravy. Eh, to znamená, tato study, studie je takovým stavebním kamenem pro lepší poznání eh, dopadu evropské právní úpravy. Probíhají i další studie, které se budou zabývat tím, jak měřit přínosy a ve vhodný čas všechny tyto složky analýz eh, se poskládají dohromady. Takže tady se jedná o kumulativní náklady a pak vám eh, řeknu něco o doplňkovosti této studie s dalšími úkoly. tak nevím, jestli je to čitelné, nebo zda to máte v papírové podobě. Chemický průmysl je velice heterogenní a obsahuje mnoho pododvětví. Některá větší, některá menší, ale všechny jsou hospodářsky důležitá a přispívají eh, tedy k eh, zaměstnanosti v EU. Chemický průmysl je eh, dotčen mnoha předpisy. Za účelem této studie jsme je rozdělili na sedm balíčků, které vidíte v těch sloupečcích. Ideálně bychom chtěli pokryt všechna podvětví a pododvětví, ale to nebylo proveditelné a proto jsme se zaměřili na ta pododvětví, která jsou nejreprezentativnější a u kterých bylo možné získat dostatek spolehlivých údajů. Toto jsou tedy odvětví označená na řádcích modře, zatímco ty, které jsou vyznačeny bíle, nebyly předmětem studie. Samozřejmě tato prezentace vám bude k dispozici. Další obrázek. E, tady e, vidíte předběžný výsledek naší studie. Hrubý odhad vývoje nákladů v období 2004 až 2014 ukazuje, že regulační náklady stabilně rostly. Prudký nárůst to jsou roky 2007-2008, kdy stoupil v platnost REACH a CLP. E, a zároveň se předjímaly náklady na fázi 3 ETS. E Je to ovšem pouze hrubý odhad dá se obtížně dát do souvislosti eh, náklad na právní úpravu s konkrétním rokem, protože s některými náklady se počítalo dopředu, zatímco jiné náklady se projevily až v průběhu. Výsledek ukazuje, že pro chemický průmysl jsou takové tři hlavní typy nákladů. Jednak to jsou, je, je to právní předpisy související s emisemi, to představuje zhruba 33%, potom chemické právní předpisy 30% a e, právní úprava bezpečnosti pracovníků 24%. Závěr tedy může být tady takový, že chemický průmysl je skutečně ovlivněn různými legislativními balíčky a nejen REACHem. E, tyto náklady e, Eh, nemůžeme vyhodnotit z hlediska jejich přiměřenosti k přínosům, protože to se bude analyzovat eh, samostatně. Zde se hodnotí pouze ty kumulativní náklady. Další zajímavý výsledek eh, studie je vlastně různorodost podle přidané hodnoty odvětví u pesticidů a jiných zemědělských chemikálií je to zhruba 23 zatímco ty regulativní náklady třeba jsou mnohem méně významné u plastů, kde tvoří jenom 3 eh, eh, Jak to ovlivňuje hospodářskou udržitelnost eh, podniků a možnost investicí do budoucna? zvláště pokud ty náklady neplatí jejich konkurence, to je otázka, která se musí zvážit. Nicméně zatím z toho nelze vyvodit závěr pouze na základě této studie, ani pokud jde o dopad regulačních nákladů na konkurenceschopnost, ani pokud jde o účelnost eh, těchto právních předpisů. To se bude dělat v rámci tzv. kontroly účelnosti, tedy fitness check. A tady na tomto obrázku bych chtěl právě vysvětlit eh, různé účely, ale zároveň vzájemné doplňování se těchto dvou úkolů. CCA, to je to posouzení kumulativních nákladů, který měří vlastně náklady plynoucí eh, ze všech právních předpisů pro dané odvětví, v tomto případě chemický průmysl. Zatímco ta kontrola účelnosti se zabývá celkovou účinností a efektivitou a relevantností a konzistencí právních předpisů EU. Eh, e to znamená, je na jedné straně se, porovna, se sleduje průmysl, na straně druhé ty samotné právní předpisy to, eh, tato posouzení kumulativních nákladů eh, vlastně nejprve eh, analyzuje tedy kumulativní náklady právních předpisů a aplikuje se to na chemický průmysl. A ty výsledky mohou být potom použity i při kontrole vhodnosti legislativy jiné než REACH, protože REACH se bude posuzovat samostatně. Abychom mohli dospět k politickým návrhům, musíme nejlépe, eh, nejdříve lépe pochopit, které náklady jsou důležité z hlediska efektivity eh, chemické právní úpravy. Já si myslím, že je třeba tedy provést porovnání se společenskými přínosy. Jak už jsem říkal, ty eh, náklady právní úpravy mohou znamenat i společenské náklady, například formou ztráty pracovních míst. Nicméně to se musí jasně prokazovat případ od případu. A my tedy toto posouzení kumulativních nákladů doplníme ještě druhou fází, jak vidíte na tomto obrázku, kdy se budou analyzovat rozdíly mezi regulačními náklady EU a e, mezi takovýmito náklady v jiných oblastech světa. A až toto e, zanalizujeme, můžeme říci, zda vznikají nějaké konkurenční nevýhody. E, předseda, pane Petinelli, můžete hovořit pomaleji? To znamená, že toto posouzení kumulativních nákladů doplníme druhou fází, kde se budou analyzovat eh, rozdíly v nákladech právní úpravy v EU a v jiných regionech. A na základě toho zjistíme, zda eh, evropské podniky v chemickém průmyslu mají nějakou konkurenční nevýhodu. Pokud se ukáže, že existují takovéto společenské náklady, tak budeme muset se zamyslet také nad tím, zda ta naše právní úprava je skutečně účelná. E, výsledky z této studie mohou být využity ke zvážení možného zlepšení právních předpisů, například jak by mohlo být sníženy náklady právní úpravy, aniž by se snižoval stupeň ochrany. To je věc, která se bude řešit v rámci kontroly účelnosti právní předpisy v oblasti chemikálií a také ve spolupráci s podniky. E, na závěr bych řekl, že naším hlavním cílem bylo zjistit, kde jsou e, problémy z hlediska ekonomické udržitelnosti chemického průmyslu v EU. Eh, dříve jsme pracovali jenom s dojmy, teď máme k dispozici přímo důkazy a eh, je tedy třeba v tomto duchu pracovat nadále a zasadit ty náklady právní úpravy do širšího kontextu. Je třeba zjistit vlastně přidanou Eh, hodnotu, pokud dojde k navýšení nákladu, řekněme o 2-3%, může to být vnímáno jako poměrně nízké náklady, ale zároveň to může představovat určitou část marže, která by jinak byla investována do inovací. A toto budeme zkoumat i v dalších studiích. Takže děkuji vám, pane předsedo, a samozřejmě jsem k dispozici pro případné otázky. Děkuji vám za prezentaci. A nyní nevím, jestli Někteří kolegové si chtějí vzít slovo. Pan Poc. Předsedo, eh, pan kolega z Evropské komise tady řekl, že tahle ta eh, studie kumulativních nákladů je jenom dílek eh, té, takový puzzle, dílek té skládačky pro posouzení celé legislativy v rámci refitu. Mě tam ale chybí jedna zásadní věc a to je, jestli vedle takovéhle studie, která je podle mě hodně komerčně zaměřená, je v zásadě hovoří jenom o tom, jak je chemický průmysl nebo, nebo není ublížený regulací, jestli počítáte také s tím eh, zjistit, jakým způsobem ten chemický průmysl naopak vyvolává náklady veřejnému sektoru, veřejným rozpočtům. A jak, jak případná neregulace Eh, vyvolává takové náklady, protože zcela jistě, jestliže nebudeme regulovat, abych, abych eh, řekl, o co mi jde, jestliže nebudeme regulovat dostatečně chemický průmysl, no tak samozřejmě nám vzrostou náklady ve zdravotnictví například. Jestli, jestliže zkoumá komise tak eh, vehementně to, jestli náhodou nedochází chemický průmysl k nějaké újmě, tak jestli komise bude paralelně s tím, a podle mě by měla, zkoumat, jestli náhodou chemický průmysl nevyvolává někde nějaké další náklady Eh, veřejným, rozpočtům. To by mě hodně zajímalo. A potom eh, mě zaráží jedna věc, a to je, že jsem tady slyšel, že ta studie je ehm, nezávazná, že z ní nelze mnoho dovodit, že je, je jaksi taková neurčitá. Kolik taková studie, eh, prosím pěkně, stojí, když tady, tady vlastně otevřeně říkáte, že to není nic moc závazného? Thank you very much. Děkuji vám, pan Hausling. Já, ich kann mich dem Kollegen Ano, eh, já bych se chtěl připojit eh, ke kolegovi eh, u té otázky. Vy tady hovoříte o studii o konkurenceschopnosti chemického průmyslu. Může být ospravedlnitelné zadat takovou tu studii, která v podstatě pomíjí všechny ostatní aspekty, která je neprověřuje přesně, jak pan kolega řekl. Například eh, náklady na životní prostředí, kterým bylo zabráněno, eh, zdravotní náklady, které nevznikly kvůli dobré legislativě. Eh, vy do popředí své studii stavíte, že, máte, že máme náklady na regulaci. Ano, samozřejmě. Nicméně my se nad tím musíme zamyslet, protože eh, eh, konkurenceschopnost chemického průmyslu trpí tím, že tady jsou neověřená tvrzení. Eh, takže eh, vede se chemickému průmyslu špatně kvůli evropské legislativě. Já si myslím, že když se podíváme na data, tak nemůžeme tvrdit, že kvůli legislativě se chemickému průmyslu eh, vede špatně. A to vy nepřímo tvrdíte. A eh, proto bych se chtěl zeptat, bude nějaká následná studie o pozitivních efektech evropské regulace, když jste teď uvedli ty negativní efekty, které jsou s ní svázány, s tím, že máme regulaci Eh, která, pokud jsem to pochopil správně, eh, způsobuje velké náklady, jenomže má také přínosy. Eh, bezpečnost spotřebitele má přínosy tím, že roste důvěryhodnost chemického průmyslu a zabraňuje se škodám na životním prostředí. Mě by zajímalo ještě dále, na, na jakých statistických základech jste pracovali, na základě jakých databází. Takže eh, omlouvám se, ale myslím si, že eh, zkrátka tento proces je tak trochu nadbytečný, přesto komise tuto studii zadala. Eh, já si ale myslím, že to v žádném případě není přiměřené a adekvátní tomu řešení problému a rozhodně to jaksi nečiní zadost tomu procesu. Nějaké další žádosti o slovo? Nikoli tak v tom případě se obrátím na komisi a poprosím o reakci. Ano, děkuji mnohokrát. Pokud jde o studii, jak jsem říkal na začátku, tato studie je stavebním kamenem širšího hodnocení, které bude komise provádět. Proběhne takzvaný fitness check, tedy ta kontrola Eh, účelnosti, která zahrne všechny dopady, včetně přínosů, včetně nákladů, kterým se zabránilo na národní úrovně díky eh, právě této chemické legislativě. A také se bude hodnotit legislativa REACH, protože eh, to je požadováno v těch právních přepisech samotných. To znamená, až budeme mít ten globální obrázek, pak můžeme dospět k nějakým závěrům. Jak jsem říkal, toto je pouze stavební kámen. E, nyní k té samotné studii. Jako u každé studie, která se provádí ve specializované instituci, v, tech, chemické oblasti a podobně. To je prostě takový nástroj pro komisi a ty studie se neprovádějí proto, aby se vyvodily závěry, ale provádějí se pro získání informací. To znamená, slouží k získání faktických informací. To byl cíl i této studie, abychom získali čísla ohledně kumulativních nákladů eh, této právní úpravy. Nicméně ten, eh, kdo prováděl, ten zhotovitel studie nemá vytvářet žádné závěry nebo formulovat doporučení. Komise tedy dostane tyto informace, s nimi pak pracuje Eh, posoudí je a předloží je Evropskému parlamentu v rámci, v rámci fitness check. Pokud jde o náklady eh, této studie, eh, bylo to 350 tisíc eur. A to, myslím, pokrylo Eh, všechny otázky, které mi byly položeny. Eh, nicméně chci zdůraznit ještě jednou, že to je skutečně stavební blok eh, celého fitness check a v rámci této, toho fitness check kontroly účelnosti budeme hodnotit i přínosy chemické právní úpravy. Říkal jsem už na začátku, že je jasné, že ta právní úprava má i velice pozitivní přínosy, to je jasné a o tom nevznikají žádné pochybnosti. Děkuji. Děkuji. Ještě pan Heusling, prosím. Äh, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Vy jste neodpověděl na moji otázku a ta se týkala statistických podkladů vaší studie. Äh, jak, z, čeho, z, čeho jste čerpali? Z čísel chemického průmyslu samotného nebo kde jste je vzali? Before, we have, uh, Ještě předtím, než odpovíte, máme ještě jednu žádost od pana Poce. Thank you again, chair. Děkuji, pane předsedo. Pak mám ještě doplňující otázku. Eh, já jsem si vždycky myslel, že u takovýchto eh, faktů má, od takového toho zjišťování má komise JRC. Proč to bylo outsourcováno, když JRC je zcela schopné takovou tu studii vypracovat? A vy jste zaplatili 350 tisíc euro za něco, co mohlo udělat JRC? Já začnu tou poslední otázkou. Musím vysvětlit, že když eh, komise eh, požádá JRC o studii, tak také zaplatíme studii ty studie nejsou zadarmo, my musíme předvést peníze JRC z naší rozpočtové položky nebo externímu dodavateli, takže v tom rozdíl není. A pokud jde o výši kontraktu, tak eh, kontrakt byl přidělen v rámci obvyklého postupu zadávání zakázek již před nějakou dobou, takže už neznám podrobnosti, ale bylo to přiděleno skutečně podle pravidel o veřejných zakázkách, ale IRC bychom museli zaplatit za tu studii, takže z toho nevzniká fi- žádný finanční rozdíl. Pokud jde o metodiku, tak eh, nemáme k dispozici statistiky o těchto číslech. Ty zkrátka nejsou k dispozici a proto mm, dodavatel studie, a to byly právě důvod, že tady vznikly nějaké náklady, schromáždil tyto informace, k analýze, sám si je schromáždil, jsou to tedy informace dodané firmami, společnostmi, nejsem si úplně jist, eh, zda jsou z interního účetnictví. Každopádně jsou to nejlepší informace, které se podařilo eh, získat. Jiné zdroje vlastně nebyly k dispozici než interní zdroje firm, protože statistické údaje jako takové k dispozici nejsou. Děkuji za tuto odpověď. Nevím, jestli už kolegové jsou spokojeni. Uh, a nyní můžeme tedy v tuto chvíli tento bod uzavřít a přejdeme k dalšímu bodu. Děkuji komisi tímto za to, že se dostavila a přecházíme k dalšímu bodu, což je prezentace eh, studie o trestné činnosti, která souvisí eh, s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Je tady pan Stefan Sýna a Christian Gerstetr z Ekologického institutu. Mají 10 minut, aby nám představili, nebo trochu více, aby nám představili svou eh, studii. Takže máte tímto slovo. Můžete začít. Děkuji, pane předsedo, za úvod a také za pozvání a možnost představit vám studii, která se týká této trestné činnosti pracujeme v Berlínském ekologickém institutu, koordinovali jsme tuto studii, ale jak vidíte na tomto diapozitivu, eh, bylo to projektové konsorcium, které celý projekt eh, vypracovalo, tedy několik institucí a několik jednotlivců. Cílem této studie eh, bylo poskytnout přehled, pokud jde o situaci trestné činnosti související s volně žijícími druhy v Evropě a také potenciální roli Evropské unie, pokud jde o efektivní implementaci politik eh, oblasti ke, ke zlepšení a pokud je o současný akční plán ohledně této trestné činnosti, jak víte, tento akční plán byl v mezidobí komisí schválen konkrétně 26. února. Nejprve několik slov k metodě, kterou jsme použili pro vypracování studie. Provedli jsme eh, rešerše akademické a úřední literatury, provedli jsme internetový průzkum v 25 členských státech, ale bohužel jsme dostali jenom velice málo odpovědí. Vypracovali jsme syntézu údajů z databáze EU Twix která schromažďuje údaje o eh, konfiskacích, eh, o kterých, eh, které nahlásí členské státy a provedli jsme také hloubkové analýzy jednotlivých zemí, zejména na základě pohovorů s odborníky, a to v pěti státech. V Německu, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a ve Spojeném království. Zprávy pro tyto země byly publikovány samostatně paralelně s touto studií a zároveň jsme dospěli na závěr k doporučením, které jsme vypracovali na základě vlastních zjištění, ale také dalších zjištění, například na základě projektu e-Face, který se věnuje environmentální trestné činnosti a který nedávno skončil a někteří, kteří pracovali na naší studii, eh, se podíleli také na studii IFACE. Nyní dovolte velice stručně eh, se podívat na závěry a doporučení, k nímž jsme dospěli. Evropská unie je jak eh, destinací, tak také transitním místem pro obchod s volně žijícími druhy. Eh, stále jsme transitem pro některé savce a pokud jde o destinaci, tak jsme destinací zejména pro plazy, ryby, eh, papoušky a některé alternativní léčivé eh, přípravky. Ke konfiskacím dochází v zemích, kde je velký objem obchodování, jako Německo, Nizozemsko, Španělsko, Francie, Spojené království a celková tendence v posledních letech je spíše méně, víceméně stejná. Eh, roste také význam eh, letišť, eh, zásilkových služeb a také internetového obchodu. Internetový obchod nabývá na významu. V naší studii jsme identifikovali čtyři důležité obchodní trasy, jednak velcí savci z Afriky a Ameriky přicházejí přes Ázii, pak dochází také k pašování na pobřeží. A to jsou většinou zvířata potom pro zájmový chov v Evropské unii. Dochází také z jeho východní Evropy k pašování ptáků směrem na západ a dochází také k obchodování, nelegálnímu obchodování eh, z Ruska přes východní pozemní hranici a jsou tady také, je tady také ta azijská eh, trasa, která platí pro, eh, pro eh, léčivé přípravky i pro savce. Pokud jde o ruské druhy, tak No, tam nemáme dostatek informací o destinacích, o cílových zemích. Tady vidíte diapozitiv, který dobr, dobře znázorňuje ty obchodní trasy. Červené trasy, červené šipky naznačují ty, tu první obchodní trasu, například slonovina. Pak je tam ta zelená šipka, to je pobřežní nelegální eh, obchod – Ještě jedna zelená šipka, ta platí pro obchodování e, s ptáky a pak e, ta růžová či fialová, to je obchodování s ruskými e, druhy a azijský export. Teď pokud jde o legislativu a provádění legislativy, regulační rámec Evropské unie se zdá být dostatečný. Hlavní problémy jsou v tom, že jsou tady nedostatečné a nestejné úrovně prosazování v rámci Evropské unie. Jsou spíše nižší sankce, chybí zdroje, odborné schopnosti, celkové povědomí a odborné znalosti mezi policisty, eh, mezi státními zástupci a soudními orgány a nízká eh, priorita se obecně připisuje této trestné činnosti. Také máme problém s informacemi, máme málo informací o členských států, pokud jde o sankce. A navíc tyto sankce se značně v jednotlivých členských státech liší. Také nemáme dostatek informací o úrovni a kvalitě spolupráce mezi agenturami eh, na národní i mezinárodní úrovni. Pokud jde o organizovanou trestnou činnost a praní špinavých peněz, tak eh, ta relevantnost eh, se i tady hodně liší v jednotlivých členských eh, státech. Jsou členské státy, které nemají žádné důkazy o tom, že by tato trestná činnost nebo praní špinavých peněz nějak s tímto nelegálním obchodem souvisely. U jiných je to zase naopak. Jinak eh, ovšem došlo k přijetí toho akčního eh, plánu, což eh, by mělo mít přidanou hodnotu. Teď jenom velice stručně k našim doporučením. Seskupili jsme je podle témat. Tak jednak jde o stanovování priorit. Tato trestná činnost eh, se musí stát eh, prioritně stíhanou eh, trestnou činností, to znamená, že je potřeba přidělit pro její stíhání dostatečné zdroje. Je potřeba najít zdroje na politické úrovni, na praktické úrovni. Politicky je důležité nehovořit pouze o nosorožcích a slonech, ale nezapomínat i na další živočišné či rostlinné druhy, na plazy a tak dále. A Další součástí tohoto tématu je, že se budou lépe využívat eh, omezené prostředky, které jsou k dispozici, to znamená, že kontroly budou například probíhat cíleně. Další téma, to je snižování poptávky. Na evropské úrovni doporučujeme identifikovat strategie eh, zacílené na eh, snížení poptávky mezi evropskými spotřebiteli a tím pádem to platí zejména pro zvířata v zájmovém chovu. Na druhé straně třeba také k tomu naplánovat podpůrné činnosti v zemích, kde se nachází nejvíce takových spotřebitelů. Eh, dále třeba zajistit specializaci pracovníků, eh, úředníků, policistů, zkrátka na všech úrovních. Spolupráce to je další oblast našich doporučení. Je potřeba více zapojit Eurojust a Europol. Tím by mohlo dojít k posílení koordinace a přeshraniční spolupráce a také třeba financovat klíčové aktéry, například sítě, které budou tedy eh, prosazovat eh, dodržování legislativy. Přístup k údajům a eh, schromažďování údajů, to je velice důležité, souvisí to s těmi cílenými kontrolami. Bylo by potřeba, aby členské státy zlepšily schromažďování informací a údajů a vzájemně si je vyměňovaly. Pokud jde o sankce, tak je zcela zjevné, že sankce u této trestné činnosti musí odrážet závažnost této trestné činnosti. My doporučujeme členským státům, aby k věci přistoupili na základě souboru různých nástrojů, aby měli k dispozici různé nástroje, nejenom tedy trestní právo, ale aby používali také eh, nástroje eh, správního práva. Jde také o harmonizaci sankcí, což je velice obtížné téma, nad kterým je potřeba se hodně zamyslet a jestli bude potřeba k tomu vést rozsáhlé diskuzi. A pokud k tomu dojde, tak to musí být v rámci směrnice o environmentální trestné činnosti. Na závěr svého vystoupení bych se vyjádřil k Evropskému akčnímu plánu. K tomu jsme také vydali určitá doporučení v naší studii. Řada z našich doporučení eh, odpovídá eh, té struktuře schváleného akčního plánu. Takže my doporučujeme nejenom se soustředit pouze na, na provádění, ale také na prevenci a na globální partnerství. Důležitá je také komunikace s radou a členskými státy. Je potřeba zdůraznit politický význam celé problematiky. Pak je tady ta otázka harmonizace sankcí, eh, která která tedy eh, chybí. Eh, také by bylo dobré nastavit časové lhůty a provádět monitorování. Pokud jde o jednotlivá opatření, tak eh, v tom se hodně shodujeme s tím Evropským akčním plánem. A poslední věc, účinnost Evropského akčního plánu závisí na dostatečné dlouhodobé politické vůli a také na dostatečných zdrojích, které budou této problematice věnovány. Děkuji za pozornost. Děkuji. A teď se dívám mezi kolegy, zda se někdo chce vyjádřit. Pan Žavo. Thank you, Chair, and... Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto studii a prezentaci zjištění. Protože jsem členem skupiny poslanců pro tuto trestnou činnost, tak mohu říct, že jsme už dlouho volali po Evropském akčním plánu mm, proti trestné činnosti souvisí s vojně žijícími druhy a myslíme si, že to je vynikající úspěch, že konečně komise připravila tento akční plán. Je to velice slibný vývoj. Nicméně, myslím si, že akční plán není dostatečně ambiciozní. Mohl být ambicioznější. Já souhlasím s většinou vašich zjištění ve studii a pochopil jsem, že hodnotíte situaci velice podobně jako komise Říkáte, že současný legislativní rámec je vhodný a že odpovídá situaci a pomáhá boji s touto trestnou činností. Já souhlasím s tím, že v rámci současného právního rámce je velký manévrovací prostor, prostor ke zlepšení e, současných kroků e, v boji proti této trestné činnosti a to ve spolupráci s s úřady, že jde samozřejmě také o proškolování, zlepšení financování pracovníků a tak dále. Přesto přeze všechno si myslím, že budeme potřebovat další legislativní kroky a opatření, abychom skutečně mohli s touto trestnou činností bojovat eh, účinně. I vaše studie jasně říká k tomu Evropskému akčnímu plánu, že nedostatečná harmonizace právního prostředí a nedostatek účinných sankcí, to jsou vlastně ty hlavní překážky pro účinný boj s touto trestnou činností. A proto si myslím, že je potřeba provést harmonizaci eh, regulace v jednotlivých členských států a nastavit systém sankcí, který bude opravdu účinný a bude od této trestné činnosti odrazovat a bude také trestat skupiny či jednotlivce, kteří se na tomto špinavém obchodu podílejí. Kromě toho chci také poukázat na to, že trestná činnost související s volně žijícími druhy nemůže být eh, řešena izolovaně. Vždy je potřeba hovořit o systémovém přístupu a v tomto případě je tato trestná činnost propojena s organizovanou trestnou činností v jiných oblastech. Ať už jde o pašování, zbraní nebo obchodování s lidmi. Takže je potřeba provést harmonizaci nejenom pokud jde o zákony členských států v oblasti této trestné činnosti, ale musíme také harmonizovat své činnosti v boji proti eh, trestné činnosti související s volně žijícími druhy, ale také s jinou organizovanou trestnou činností v jiných oblastech, protože velice často jsou tyto trestné činnosti provázány a dokonce to bývá tak, že ty stejné skupiny, které se podílejí na pašování drog, se podílejí také na pašování živočišných či rostlinných druhů. A kromě toho je tady ještě jedna záležitost, kterou musíme zohlednit, a to je otázka korupce. Samozřejmě, že je velice důležité eh, proškolovat a vzdělávat úředníky, kteří řeší tuto trestnou činnost, ale podobně jako v jiných oblastech, tak i v této oblasti čelíme faktu, že korupce zůstává velkým problémem a boj s trestnou činností je kvůli ní neefektivní, protože pomáhá eh, trestným skupinám, zločineckým skupinám se eh, vyhnout stíháním. Také souhlasím s tím, že pokud chceme zacelit tu mezeru eh, v provádění současné legislativy, tak je tak samozřejmě k tomu musíme udělat příslušné kroky, ale zároveň musíme podporovat úřady v zemích původu. To je také velice důležité, ale nezapomínejme na to, že někdy míváme stejný problém e, i v Evropské unii. E, zmiňoval jste východoevropskou trasu, e, pašování, která není často ve středu zájmu, protože většina lidí se soustředí spíše na oblast středozemního moře nebo na pašování exotických zvířat z Afriky či Jižní Ameriky, ale také jeho a východoevropská cesta je velice významná i kvůli obchodu s Ruskem a nebo s jeho východní Ázií. V obou dvou směrech se trasy protínají ve východní Evropě a v této části Evropy také mnohdy chybí řádné financování úřadů, neexistují účinné kroky pro boj s korupcí a pracovníci úřadu často nejsou dostatečně proškoleni. A poslední dvě věci, nebo ano, poslední dvě poznámky. E, nedostatečné národní akční plány. Já jsem velice rád, že máme evropský akční plán pro boj s touto trestnou činností, ale ve většině členských států úplně chybí jakákoliv národní opatření. A pokud tomu tak bude i nadále, tak eh, čistě evropský akční plán nemůže být dostatečný. Je potřeba zatlačit na členské státy, aby přijali obdobné plány na národní úrovni. A poslední věc, to je eh, vazba mezi bojem s touto trestnou činností a naše cíle v oblasti udržitelného rozvoje. Některé z z udržitelných rozvojových cílů OSN se týkají právě boje s pytláctvím, s pašováním ohrožených druhů rostlin či zvířat. Takže musíme využít příležitosti, které máme pro další eh, harmonizaci našeho úsilí v rámci rozvoj, udržitelných rozvojových cílů v rámci boje s touto trestnou činností. Já doufám, že v příštích letech budeme svědky toho, že akční plán Evropské unie eh, bude převeden do praxe. Hodně strategií už eh, bylo sepsáno, ale důležité je, jakým způsobem jsou nakonec implementovány. Takže doufám, že společně s členskými státy budeme efektivní, pokud jde o realizaci tohoto akčního plánu a budeme lépe bojovat s touto trestnou činností. Děkuji. Thank you very much, Mr. Dornano. Děkuji, paní Dornano. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Podle Evropské komise 8 až 20 miliard eur se dostane do rukou zločineckých organizací, které se zabývají právě e, pašováním volně žijících druhů. E, takže to můžeme srovnat s obchodem s lidmi, s obchodem se zbraněmi nebo s obchodem s drogami. Připomínám, že ani zde neexistuje zázračné řešení můžeme volit mezi úplným zákazem a nějakým, nějakou pragmatickou úpravou, eh, která se bude snažit o co nejmenší zlo. Například symbolický lov slonů v Africe. Myslím, že vhodná právní úprava je eh, nejlepší proti divokému drancování. Někteří lovci eh, by potom museli, mohli lovit, ale museli by za to hodně zaplatit, což by přispělo k rozvoji eh, dané země. Něco podobného u lesního hospodářství. Je třeba eh, respektovat chráněné oblasti, ale možná by bylo moudré umožnit i třeba těžbu v některých nebo využívání některých nárazníkových oblastí, tak aby se chránily ty nejcitlivější nástroje na ochranu druhů budou účinné pouze tehdy, pokud jsou realistické. Konečně Evropská unie v derivovaném v odvozeném právu má závaznější ustanovení ve srovnání s mezinárodními dohodami, místo aby se snažila postupovat eh, tak, aby zajistila, že všechny země na sebe vezmou stejné závazky a aby tyto závazky byly skutečně řádně dodržovány. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Eh, velice stručně. Eh, vy jste se zmínil, že spolupracujete jenom s pěti zeměmi. Eh, to je samozřejmě velice důležité, protože to vymáhání práva dělají členské státy. Takže to se nedá dělat na evropské úrovni. Moje doporučení je, já nevím, do jaké míry jste žádali například o zkušenosti z mé země, z České republiky, protože my jsme poměrně e, úspěšní ve vymáhání této legislativy, konfiskujeme zvířata, konfiskujeme nosorožčí rohy a tak dále. Zkrátka e, máme úspěchy, tak já nevím, proč jste použili pouze pět zemí z Evropské unie. A e, už se na to ptali kolegové, Eh, já se pokusím sformulovat tu otázku přesně. Je lega, nebo podporuje legální obchod eh, zločiny na volně žijících druzích, anebo jim zabraňuje? Když hovoříme o udržitelných lovech eh, a tak dále, tak bylo by podporou, kdybychom vytvořili oficiální trh, anebo to, bylo by to podporou zločinu, nebo by jim to bránilo? Děkuji. Nevím, jestli eh, další kolegové se chtějí zeptat. Ne? V tom případě můžeme dát eh, znovu slovo autorům, aby nám odpověděli. Děkuji. Eh, já si myslím, že já se vyjádřím k několika otázkám, které mířily přímo na mě a potom kolegovi dám slovo na ty ostatní. E, pokud jde e, o to, proč jsme prostudovali e, do hloubky pět zemí, tak já bych chtěla vysvětlit, že my jsme se nezabývali pouze těmito pěti zeměmi, ale dívali jsme se i na zprávu CITES o 25 členských státech a také jsme provedli průzkum mezi úředníky 25 členských států. Pouze pět zemí bylo proskoumáno hloubkově to je vždycky otázka toho, kolik, kolik je rozpočtu a kolik je času na takovou studii. E, pak jsme se pokusili o reprezentativní vzorek členských států, například proto, že byly identifikovány experty jako střediska zločinů na volně žijících druzích, nebo že byly identifikovány jako státy, které velice dobře vymáhají právo. Samozřejmě jsme mohli vybrat i jiné země vždycky je potřeba se rozhodovat, ale myslím si, že eh, volba zemí, eh, kterou jsme eh, vybrali, je reprezentativním vzorkem i pro další země Evropské unie. Pak tu byly zmíněny ještě další aspekty, zejména organizovaný zločin. my jsme zjistili, že mnoho, eh, při rešerších literatury jsme zjistili, že mnoho eh, studií dává do souvislosti zločin na volně žijících druzích a organizovaný zločin. Eh, v našich pohovorech s experty z některých zemí tyto experti říkali velice konkrétně, že si nemyslí, že organizovaný zločin na volně žijících druzích je problémem v jejich zemi. Tak tomu bylo v Německu a také v nízozemí. Takže může tomu tak být v některých členských státech Evropské unie, může to tak být v třetích zemích, ale neměli bychom předpokládat, že je to problémem v každém členském státě Evropské unie. Eh, potom jste se ptali na akční plány a na to, zda by je členské státy měly mít. Tak samozřejmě vždycky je dobré eh, dát, eh, přisknout prioritu zločinu na volně žijících druzích a vypracovat akční plán. V naší studii jsme také zkoumali to, zda členské státy už měly nějaký akční plán. Některé ano, jiné ne. A možná stojí za zmínku, že u některých členských států padlo zcela záměrné rozhodnutí nemít akční plán. Tyto státy eh, zhodnotili situaci, usoudili, že mají jiné nástroje a tak se rozhodli nepřijímat akční plán. Zase myslím si, že pokud členský stát nemá akční plán, musíme se podrobně zabývat tím, proč, jestli tomu neklade dostatečnou prioritu, nebo jestli zkrátka k tomu má jiné mechanismy. Dále No, možná můžu dát slovo kolegovi? Ne, ještě jednu věc, omlouvám se. E, ještě jsem chtěla něco říci k sankcím, protože můj kolega už říkal, že my nejsme nějak příliš pro harmonizaci sankcí pro zločiny na volně žijících druzích a e, chtěla bych stručně odůvodnit e, tuto pozici. My jsme zkoumali, jaké jsou sankce, které jsou reálně udíleny za zločiny na volně žijících druzích. A zjistili jsme, že jsou velice daleko od maximální sazby. A to si myslím, že platí pro všechny členské státy. Neboli, pokud by eh, soudy chtěly udělit přísnější sankci, tak můžou. A pokud eh, maximální sazba by byla vyšší, pak by to nebyla žádná záruka toho, že budou udíleny přísnější sankce nebo že situace v členských státech bude jednotnější. A proto říkáme, že musíme napřít své úsilí spíše do vymáhání práva, e, než do vytvoření něčeho na papíře, co by e, příliš de facto nezměnilo realitu. A možná bych k tomu dodal e, ještě jednu věc, a sice, že pokud jde o harmonizaci sankcí, tak my doporučujeme provést to v kontextu směrnice o zločinech na životním prostředí, nikoli pouze na volně žijících druzích, protože harmonizace sankcí je problém koherentnosti uvnitř členských států a také koherentnosti s ostatními tématy. E, takže harmonizace sankcí by měla být nazírána e, při nejmenším v kontextu e, environmentálních zločinů obecně a nikoli pouze v kontextu zločinu na volně žijících druzích. Jinak hrozí, že budeme mít velice velice detailní režim, který nebude slučitelný s režimy v jiných oblastech. Pokud jde o to, že Evropský akční plán není eh, dost ambiciozní, tak eh, to samozřejmě nebylo úkolem eh, v naší studie hodnotit. Ten akční plán ještě neexistoval, když byla naše studie dokončena. A já myslím, že pokud to srovnáme s doporučením z roku 2007, eh, tak došlo k pokroku nejen v oblasti vymáhání, ale i v oblasti prevence a eh, v globálních eh, perspektivách. a také v oblasti časových eh, harmonogramů a monitoringu. Eh, protože samozřejmě vždycky eh, je možné mít mnoho akčních plánů, které zůstanou na papíře. Otázkou zůstane, jestli se něco projeví v realitě ať už s národním akčním plánem nebo bez. Myslím si, že národní akční plány by samozřejmě pomohly, ale je potřeba je také správně implementovat, což lze Implementace je možná i bez e, akčních plánů. Monitoring a časové osy jsou samozřejmě také důležité. E, pokud jde o dodatečnou legislativu, tak my neříkáme, že dodatečná legislativa by byla nadbytečná. E, pouze Například říkáme, že podle mnoha aktérů je legislativa velice složitá, pokud jde o zločiny na volně žijících druzích a nevždy srozumitelná. A jsou v ní možná určité díry, které by bylo možné odstranit. Například na, na, například, například zločinci často vydávají odchycená zvířata za zvířata vychovaná v zajetí, která spadají do výjimky podle umluvy CITES. Celkově jsme ale chtěli zdůraznit, že celkově legislativní rámec se zdá, že vyhovuje, ale máme obrovský problém s vymáháním. A tam by měly být priority na vymáhání existující legislativy, nikoli na vytváření nové legislativy, kde by zase mohlo dojít k problému s vymáháním. A e, pak je tu ještě otevřená otázka ohledně toho, jaký je vztah mezi legálním obchodem a ilegálním obchodem. Jestli pokud zakážeme legální obchod, jestli tím odstraníme také ilegální obchod. Tak to je velice široká otázka. A možná se odpověď liší podle jednotlivých druhů a jednotlivých zemí, protože samozřejmě motivace k obchodu s těmito druhy se různí. Jsou lidé, kteří to dělají pro zisk, pak jsou sběratele, kteří mají zájem na vzácných druzích. Takže tam ta situace není nutně stejná. Já si myslím, že na základě našich interview můžeme říci, že e, vymáhání je těžší, protože někdy ten týž druh může být eh, chován v zajetí a proto se s ním dá obchodovat legálně. A ten týž druh eh, může být obchodován nelegálně. Eh, naši respondenti říkali, že to je problém, protože si žádá mnoho znalostí a zdrojů odlišit, co je co. Na druhou stranu také bych chtěla odkázat na to, o čem jsme hovořili, na vazbu mezi boji proti zločinům na volně žijících druzích a udržitelným rozvojem. Může to být samozřejmě zdrojem příjmu v zemi původu tento obchod s volně žijícími druhy. Takže je to otázka poměrně komplexní, kde eh, hraje roli mnoho faktorů. Ale obecně to, pokud se podíváme na další Eh, odvětví zločinu, kde eh, obchod s určitými produkty je postaven mimo zákon, většinou to neznamená, že ten obchod přestane. Takže já osobně se domnívám, že úplně kriminalizovat obchod s volně žijícími druhy eh, by tomuto obchodu nezabránilo. Možná by to usnadnilo vymáhání práva, ale celkově si myslím, že odpověď zní ne. Odpověď je složitá a je potřeba detailně se zabývat tím, o jakou zemi jde, o jaký druh jde a tak dále. Děkuji. Máme ještě další otázku od místopředsedy Javora. já se omlouvám, že to nebude tak dlouhé. Jenom bych chtěl zareagovat vy jste se zmínili o tom, že vymáhání je důležitější než tvorba zákonu. E, ale někdy tyto dvě věci spolu souvisejí. Například v mé zemi, v Maďarsku, máme poměrně přísný e, trestní zákoník v oblasti environmentálních zločinů. Není ale úplně jasné, eh, jakým způsobem se vztahuje na zločiny na volně žijících druzích. Eh, soustředí se spíše na eh, poškozování přírody, poškozování životního prostředí a pokud by soud nebo státní zástupce to chápal tak, že obchod s volně žijícími druhy spadá pod působnost tohoto environmentálního trestního zákona, pak by to mohlo stačit. Ale Možná bychom tedy mohli tlačit na vymáhání, ale objasnění legislativy, eh, která je v daném případě platná, eh, tedy striktní environmentální trestní zákonník, který by zahrnoval i obchod s volně žijícími druhy, to by pomohlo. A to je zákonodárství. Děkuji, chcete zareagovat? Ano, jak už bylo řečeno, tak my eh, vůbec nejsme proti eh, dodatečné legislativě. Otázka jenom zní, eh, na co klást větší důraz. Určitě objasnění je užitečné, protože mnoho zainteresovaných stran považuje legislativu za poměrně složitou. Takže objasnění určitě pomůže. Děkuji. Děkuji expertům za tuto užitečnou prezentaci a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. který jsme přidali na eh, dnešní program. Přesunuli jsme ho ze včerejška. Eh, dalším bodem tedy je přeprava odpadů. Máme tu zástupce komise a myslím, že můžeme začít tím, že nejprve dáme slovo komisi a potom můžeme dát slovo poslancům v debatě. Takže slovo má komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste znovu zařadil tento bod na program jednání. na začátku bych chtěl říci, že by bylo chybou eh, podceňovat efektivitu eh, vás jako eh, předsedy tohoto výboru. Opět se to projevilo, takže jsem velice rád, že tímto byl tento bod znovu zařazen na pořad jednání. Dnes bych chtěl prezentovat zprávu o provádění nařízení o přepravě odpadů a vyjádřím se ke třem věcím. Jednak vysvětlíme metodiku, na základě ní jsme zpracovali zprávu, vysvětlím působnost celé zprávy, její rozsah a uvedu hlavní zjištění. Pokud jde o metodiku, tak se jedná o čtvrtou zprávu Komise o provádění nařízení o přepravě odpadů. A tu jsme stanovili podle článku 51 nařízení, kdy e, ošetřujeme roky 2010 až 2012, to znamená, není to úplně ta poslední doba. Hlavní zprávu doprovází také podkladový materiál, kde jsou tabulky a konkrétní čísla. Zpráva vychází ze dvou zpráv, které musí každoročně předkládat eh, všechny členské státy. Ta první zpráva to je pouze kopie eh, zprávy eh, sekretariátu Bazilejské úmluvy. Tam jsou kvantitativní údaje o přeshraničním pohybu nebezpečného odpadu. A druhá zpráva obsahuje doplňující informace na základě vyplněného dotazníku. Velice dobře víme, že ačkoliv máme spolehlivé statistické údaje, přesto jsou zde jisté mezery a určitá nedůslednost, a to ze dvou faktorů. Jednak tato zpráva se zakládá tedy na informacích ze strany členských států, které jsou někdy poskytovány pozdě. A tím pádem zpráva Evropské komise rovněž není úplná. Nicméně v některých případech Eurostat eh, vypracoval odhady, aby tyto mezery zaplnil. A druhá věc, eh, jsou tady ještě další určité nesrovnalosti v údajích, které poskytují členské státy, například eh, celková čísla dovozu a vývozu odpadu by se samozřejmě měly rovnat mezi členskými státy, ale často ty údaje neodpovídají. Eurostat to řešil s členskými státy, snaží se zlepšit kvalitu údajů alespoň pro příští oznamovací období. Pokud jde o působnost, tak naše zpráva představuje údaje ohledně generace, zpracovávání a přepravy, přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu v EU, ale neřešíme přeshraniční pohyb jiného než nebezpečného odpadu, který nepodléhá notifikaci, protože podle evropské legislativy vůbec není povinnost takové přesuny hlásit. Takže jak víte, tak vývoz eh, nebezpečného obspadu do zemí mimo OECD navíc zakázán, takže to také neřešíme. Nicméně naše zpráva poskytuje údaje o nelegálních dodávkách či přepravě a také o opatřeních, které přijaly členské státy pro odhalování této činnosti. Jaké zjištění eh, tu máme? Tak za prvé, zpráva ukazuje, že mezi lety 2000 2012 eh, se zvýšil pohyb o 26%, pokud jde o nebezpečný oplat odpad. V roce 2009 došlo k určitému poklesu kvůli ekonomické krizi. Druhá věc, pracování v rámci země původu eh, zůstává víceméně stejné. V roce 2010 až 2012 90 veškerého nebezpečného obchodu eh, bylo zpracováno v zemi původu. Přesto jsou zde některé země, Lucembursko, Irsko, Slovinsko, Malta, kde celková míra eh, vývozu je vyšší než 40 Přestože většina nebezpečného odpadu tedy je zpracována v zemi původu, hraniční pohyb v rámci EU se v posledních letech navýšil, v podstatě se zdvojnásobil v období 2001 až 2009, ale poté um, maličko poklesl v roce 2009 až 2012, patrně v důsledku ekonomické krize. Z environmentálního hlediska Um, takovýto pohyb v rámci Evropské unie není eh, ze své podstaty špatný, protože v některých členských, stá- členských státech jsou sofistikovanější zařízení na zpracování, která například eh, v některých státech chybějí. A může se stát, že nejbližší zařízení se tím pádem nachází za hranicí členského státu. Zhruba 95 eh, veškerého přeshraničního pohybu nebezpečného odpadu proběhlo mezi členskými státy EU, což ukazuje, že Evropská unie v podstatě dosáhla soběstačnosti a že tedy nepotřebujeme spolehat se na kapacity, které jsou v mimoevropských státech. Kromě toho víme, že Evropská unie je čistým dovozcem tohoto odpadu z třetích zemí v období 2010 až 2012. Množství dovozeného nebezpečného odpadu do 27 členských států ze třetích zemí překročilo množství takto vyvezeného odpadu zhruba pětkrát. Aspekt nelegální přepravy. Tak to je veliká otázka, velký otazník. Legislativa zakazuje určité, eh, určitou přepravu zejména do rozvojových zemí a 2014 a ta převrací důkazní břemeno eh, na majitele, tedy vývozce takového odpadu z Evropské unie. Je tedy potřeba, aby se začala řádně provádět tato směrnice, což by mělo vést ke snížení těchto nelegálních dodávek. A další oblast to jsou eh, stará vozidla. Máme pokyny eh, k přepravě takovýchto vozidel od září 2011 a přestože to nejsou právně závazné pokyny, myslíme si, eh, že že by měly pomoci členským státům snížit počet eh, nelegální přepravy starých vozidel. Evropská komise teď pro jistotu provádí iniciativu, kde kontroluje dodržování této směrnice a především se soustředíme, o, soustředíme na vozidla, které eh, se nedaří dohledat v databázích a které tím pádem mohly skončit například na černých skládkách či jinde potřebné informace a výstupy budou k dispozici v příštím roce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Hoisling, prosím. Já, Děkuji nejprve komisi e, za tuto důležitou a dobrou zprávu. E, na jednu stranu ta čísla jsou šokující. E, je potřeba si uvědomit, kolik milionů tun nebezpečného odpadu produkujeme, to je 150 kilo na obyvatele, to nejsou zrovna malá čísla. Pak mě šokuje také to, že přibývá ilegálního exportu. Od roku 2009 do roku 2012 se zdvojnásobil jeho objem. Takže tady je opravdu potřeba nutně rozhodně něco dělat. A vy v té zprávě eh, také říkáte, že i ta temná čísla jsou vysoká, že ani zdaleka není všechno eh, zjištěno a pojednáno. Eh, já bych se chtěl zeptat, jak je to vlastně s prioritou, kterou máme na agendě, tedy za, zabraňování vzniku odpadu. Ne, ne, nemůžeme se této otázce dále už vyhýbat. A Otázka také zní, eh, jak to souvisí s cíly oběhového hospodářství, eh, kdy máme alespoň redukční cíle, eh, pokud jde o tyto nebezpečné odpady, ty se, jejich množství se musí snižovat. A dále, jak vidíte možnost vůbec nějak eh, recyklovat tyto nebezpečné odpady nebo znehodnocovat, protože eh, to je poměrně široká velká otázka. A pak bych se chtěl zeptat na data. Vy v té zprávě hovoříte o tom, eh, že používáte elektronické databáze a že potřebujeme výměnu dat. A jak si představujete, že by to mohlo být v Evropské unii harmonizováno? Děkuji vám. <clears throat> Také já bych chtěl položit otázku komisi, protože ve studii eh, uvádíte i neklasifikovaný odpad, je to minimální podíl, ale obáváme se, že se pod tím může skrývat něco velmi nebezpečného. Co to přesně znamená neklasifikovaný odpad? Nějaké další dotazy? Nikoli? Takže má slovo komise. Děkuji, pane předsedo. Možná zareaguji hned na tu vaši otázku. Ten neklasifikovaný odpad neznamená něco nebezpečného. To prostě znamená, že není žádná, žádný kusovník nebo nomenklatura pro tento odpad, ale je započítán, je nahlášen členským státem, ale nespadá prostě do žádné kolonky, podle kterých eh, ten odpad klasifikujeme, takže z toho není třeba mít strach, eh, tam není žádný problém. Pokud jde o zvýšené množství eh, nebezpečného odpadu, ano, to množství se zvyšuje mimo jiné také proto, že naše předpisy jsou přísnější eh, ohledně eh, hodnocení nebezpečného odpadu a také se provádí mnohem více kontrol eh, přepravy a zpracování takového odpadu. Myslím, že zachycujeme možná toho mnohem více, více než vlastně vyprodukujeme. Neznamená to, že bychom produkovali více nebezpečného odpadu, ale máte pravdu, měli bychom se snažit o snížení eh, množství vytvářeného nebezpečného odpadu. A při přeskumu eh, předpisů o odpadech, který proběhne v prosinci a ve zprávě, na, který, na kterou čeká i tento výbor, Eh, chceme navrhnout nebo navrhujeme, aby členské státy přijali eh, mnohem silnější programy na prevenci tvorby odpadů, eh, a to se týká i odpadu nebezpečného. Nebezpečný odpad vyžaduje zvláštní typ hospodářství a subjekty potom musí plnit přísnější právní předpisy a je tedy eh, to pro ně i taková pobídka. Ale to pochopitelně nestačí a myslíme si, že tady jsou ještě další věci, které by mohly pomoci. V rámcové směrnici o odpadech, jejíž přeskum jsme navrhli, eh, také navrhujeme povinnou elektronickou registraci nebezpečného odpadu. Pokud tohoto dosáhneme, tak dostaneme mnohem přesnější informace, dostaneme také mnohem eh, vlastně to bude mít dopad na veřejnost a přiměje to členské státy k dalšímu snižování. Pak je tady další věc, eh, kterou zvažujeme a to je elektronický záznam o všech eh, přepravách odpadu to by se netýkalo jenom nebezpečného odpadu, ale také tohoto. A pokud by probíhala harmonizovaná elektronická výměna informací, pak bychom mohli lépe vysledovat, jak se ten odpad přemysťuje mezi členskými státy a měli eh, bychom možnost zjistit všechny ty, eh, ty díry, ta prázdná místa, Eh, která eh, někdy vznikají eh, při přenosu těch údajů od námořní agentury jiných agentů nebo členských států. Takže ano, máte pravdu a myslíme si, že ten návrh, který jsme předložili a který chystáme v nadcházejících měsících, by měly zavést nástroje, které toto budou řešit. Dobrá, Můžeme tedy poděkovat komisi za eh, užitečnou prezentaci a myslím, že tím můžeme uzavřít naše jednání a připomínám, že další jednání proběhne 23. a 24. května. Děkuji všem za účast a tím můžeme pro dnešek jednání uzavřít. Děkuji.